Vážení kolegové, tak snad začneme, protože musíme v 9 hodin uvolnit místnost. Pak sem přijde výbor Empl na své výjimečné eh, zasedání. No a teď už budu mluvit německy. Milí kolegové a kolegyně, srdečně vás vítám na našem výjimečném zasedání zde ve Štrasburku. Jsem ráda, že přes tak brzkou hodinu se vás dostavilo tolik. Přijetí návrhu pořadu jednání. V úterý jsme vás e-mailem informovali o tom, že hlasování o programu Invest EU je odloženo na úterý 20. listopadu. E, tak to také uděláme, protože příslušný hlavní výbor bude hlasovat až později, takže e, nebudeme nikoho zdržovat. Můžeme takto pozměněný návrh pořadu jednání přijmout? Jsou nějaké protesty? Nejsou. Takže návrh přijat. Sdělení předsedkyně. Jen dvě věci. Tlumočení máme dnes k dispozici ve francouzštině, němčině, italštině, angličtině, řečtině, španělštině, češtině, estonštině, maďarštině, polštině, bulharštině a rumunštině. A jako vždy vám také připomínám, že dnešní schůze je přenášena po internetu. Tím se dostáváme k bodu 3. Na pořadu jednání dnes máme k hlasování dvě legislativní stanoviska a půjdeme rovnou na to. Nejprve naše stanovisko k Evropskému sociálnímu fondu. Spravodajka eh, jsem byla já, Máme 280, 228 eh, pozměňovacích návrhů. Děkuji všem stínovým zpravodajům, protože vyjednávání probíhala výjimečně dobře a konstruktivně ve skvělé atmosféře. Shodli jsme se na Let's a teď eh, s podporou kolegyně Šojdrové, která je také poslankyní ve výboru EMPL, můžeme naše pozměňovací návrhy zapracovat do jejich zprávy. Zde jsme se v letčem spokročili, zatím nejsme naprosto spokojeni, to budeme muset na tom ještě trošičku zapracovat, tedy aby naše hlavní body se dostaly do zprávy Empl jako takové. Takže, jdeme na to. Začneme návrhem 138 a 139. Jsou identické, kdo je pro? Proti? Ale musí, mu, musíte zvedat ručičky, jinak to opravdu neuvidím. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 140, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 141, 142, kdo je pro? Proti? Zdržel se? To zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 12 pro, 11 proti přijato. Teď 143, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. A pozor, pozor, pozor, pozor, pozor, omlouvám se, omlouvám se, omlouvám se. Měli jsme přejít na kompromis 1, takže teď kompromis 1, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Návrh 146 a 147 jsou identické. Pro? Proti? Zdržel se, přijato. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdržel se, přijato. Kompromis 3. Pro? Proti? Zdržel se, přijato. Kompromis 4. Pro? Proti? Zdržel se, přijato. Kompromis 5. Pro? proti, zdržel se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, přijato. 182 pro, proti, zdržel se, přijato. 183 pro, proti, Zdržel se? Přijato. Kompromis 9 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 10 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 11 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 195 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 196 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 197 pro. Proti. stržel se. Zamítnuto. 198, to je staženo. 199 pro. Proti. stržel se. Zamítnuto. 200 pro. Proti. stržel se. Ještě jednou. Dvoustovka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 201 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 202 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 203 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 204 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 18 pro? Proti? Zdržel se? Přijato 205 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 206 pro, proti, zdržel se, přijato 207 pro, proti, zdržel se, přijato 208 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 209 pro, proti, zdržel se, to musíme asi zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 14 proti 10 pro zamítnuto. 210 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 211 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdržel se, přijato. 212 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 213 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdržel se, přijato. 21 pro, proti, zdržel se, přijato. 214 pro, proti, zdržel se, přijato. 215 pro,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 Přijato. Dvě, eh, teď jdeme na 219. Pro. A s ústní změnou, prosím pěkně. Pro. Proti. Zdržel se. Kontrola. Takže 219. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 15 pro 10 proti přijato. 220 pro. Proti Zdržel se. Přijato 221, 222 pro, proti, zdržel se, přijato. 223, 224 identické pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 225 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 226 pro, proti, zdržel se, přijato. 227 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 228 pro, proti, zdržel se, přijato. 229 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdržel se, přijato. 230 pro, proti, zdržel se, přijato. 231 pro, proti, zdržel se, přijato 27 pro, proti, zdržel se, přijato 232 pro, proti, zdržel se, přijato 233 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 234 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 235 pro, proti, zdržel se, Přijato. 236 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 237 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 238, to je staženo, 239 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 240, to je staženo, 241 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 240, Omlouvám se, říká paní předsedkyně. To jsem špatně přecetla. 240 musíme odhlasovat, takže pro, proti, zdržel se zamítnuto. Takže teď 242, je to tak? Ano. 242 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 243 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 244 pro, proti, zdržel se Zamítnuto 245 pro, proti, stržel se. Zamítnuto 28 pro, proti, stržel se. Přijato kompromis 12 pro, proti, stržel se. Přijato 250 pro, proti, stržel se. Přijato 251 pro, proti, stržel se. Zamítnuto 252 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 253 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 254 pro, proti, zdržel se. Přijato 255, 256 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 257 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 30 pro, proti,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 Zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 3 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdržel se Přijato kompromis 20 pro, proti, zdržel se. Přijato návrh 79 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 80 a 82 identické pro, proti, zdržel se. Přijato 81 pro, proti, zdržel se. Přijato 83 pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis 21 pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis 22 pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis 23 pro, proti, zdržel se. Přijato návrh 92 pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis 24 pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 101 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 102 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 103 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 104 a 105 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 25 pro. Proti. Zdržel se. Přijato 109 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 110 pro, proti, zdržel se. Přijato 111 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 112 pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis 26 pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis 27 pro, proti, zdržel se, přijato. 119 pro, proti, zdržel se, přijato. 121 pro, proti, zdržel se, přijato. 122 pro, proti, zdržel se, přijato. 123 pro, proti, zdržel se, přijato. 10 123 kontrola? Aha, tak zahajuji hlasování. Konec hlasování. 17 pro 9 proti přijato. 10 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 126 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 129 s ústní změnou pro proti, zdržel se. Přijato 130 a 131 pro, proti, zdržel se. Přijato 132 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto kompromis 28 pro, proti, zdržel se. Přijato 136 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 137 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Teď závěrečné jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Konec hlasování. 18 pro, 1 proti, 6 se zdrželo. Velkou většinou přijato srdečně, blahopřejeme a doufejme, že výbor EMPL naše uh, úžasné poznatky převezme. Nyní se tady dostáváme k hlasování o Evropském fondu pro regionální rozvoj a fond soudržnosti. Spravodajem byl pan Bogdan Zdrojevský. Máme ho tady? Máme, výborně. Chcete nám ještě něco k tomu říci? Dobrá, takže můžeme rovnou přikročit k hlasování a začínáme pozměňovacím návrhem 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 43 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 4 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 44 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 45 pro? Proti?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 zdrželi se, zamítnuto 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 53. Je stažené 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. A není pozměňovací návrh 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 86 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 92 pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete-li to ověřit, můžeme. Dobrá, ověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 ku 8 bylo to zamítnuto. 94 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 95 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se, přijato 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 99 je staženo, stovka pro, proti, zdrželi se, přijato 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto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 proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 a 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 31 pro, proti,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 za potřebuješ se nějak opřít, mám ti dát nějakou opěrku, říká předsedkyně, čtyřicítka pro, proti, zdrželi se přijato, 41 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní závěrečné jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 hlasů pro, jeden proti a dva se zdrželi, bylo to přijato a srdečně blahopřejeme zpravodaji. Dámy a pánové, já vám děkuji za to, že to šlo takto rychle, takže můžeme nyní vyklidit místnost pro výbor EMPL. Ráda bych vás ještě informoval o našem příštím zasedání. Sejdeme se v pondělí kdy bude meziparlamentní výbor na téma Evropský rok kulturního dědictví. Sejdeme se s kolegyněmi a kolegy z vnitrostátních parlamentů a prosím, dostavte se v hojném počtu. To platí též pro 20. listopadu dopoledne, to budeme mít plenární zasedání a potom odpoledne bude to standardní zasedání výboru KULT s běžným programem. Já vám přeji pěkný den a hezký víkend a uvidíme se v pondělí. A co vy ještě? Jenom jednu drobnost. Já velice dobře vím, že eh, paní předsednice, paní předsedající se snaží získat překlady všech panelů Všichni my, kteří koordinujeme jednotlivé panely, máme problémy. Ne, nemluvím jen sama za sebe, ale také za kolegy, protože když zveme národní parlamenty do Evropského parlamentu a nedáváme jim přeložené dokumenty, tak to není správné. Já vím, že paní předsedkyně se o toto zabývá, je to velice vážný problém, proto to zdůrazňuji. Nevím, jak je možné, že na meziparlamentní konferenci nemáme přeložené dokumenty. Je to strašlivý signál, který vysíláme. Takže říkám to jenom proto, my vás všichni chápeme, ale jenom proto, abychom si to všichni uvědomili, že by nebylo špatné to ještě přeskoumat, protože to není úplně hezký obrázek, který v Národním parlamentu ukazujeme. Já, no, já jsem se o to velice snažila, také jsem do toho zapojila předsedu Evropského parlamentu, poslali jsme několik dopisů příslušným službám, také sekretariát vyvinul úsilí a argumentuje se vždy tím, ono je tolik hlasování a řádný zasedání, že to není možné zajistit. A není v pondělí odpoledne, máme aspoň u dvou panelů, nebo ne, u jednoho panelu zajištěné eh, překlady. Snad se ještě něco uděje do pondělka, i když si myslím, že ne. Snažili jsme se, ale myslím si, že to je katastrofální, protože to je naše centrální akce ke kulturnímu dědictví s vnitrostátními parlamenty, vždy jsme vyzýváni, abychom pořádali takovéto akce, setkávání a pak tedy ale parlament musí také zajistit, aby byly k dispozici příslušné překlady, protože nemůžeme od kolegů z vnitrostátních parlamentů očekávat, že umí nějak perfektně anglicky nebo alespoň trošku. Takže já si myslím, že to je opravdu katastrofální. My jsme zvažovali, že si to celé odřekneme, že bychom odřekli ten první den, ale pak jsme se rozhodli, že ne, protože to by bylo ještě horší, kdybychom to eh, zrušili. Sabine? Ano, stručně. Já si myslím, že to opravdu hrozné eh, ze strany vedení tohoto parlamentu obecně. Pokud se proti sobě staví to, že řádné zasedání výboru je hodnotnější než takovéto zasedání, ale toto je přece řádné zasedání, zasedat eh, spolu s vnitrostátní parlamenty a tento parlament chce propagovat evropské kulturní dědictví, když je potom o to propagovat eh, mnohojazyčnost, kterou zde hájíme, tak to najednou celé zablokují. Jsou k dispozici nějaké rezervy pro brexitová jednání, která stejně nejsou zapotřebí. A možná, kdyby každý jednotlivec, který zde ještě má nějaký přístup k někomu z managementu zde, tomto parlamentu. Když se každý o to nějak zasadí, tak třeba se ještě něco povede. Takže ten signál, který vysíláme, my permanentně hovoříme o jazyčnosti. A když vyšleme se takovýto signál, kdy přijmeme, že zrovna u nás na akci o kulturním, evropském kulturním dědictví nebude k dispozici překlad, tak je to prostě hrozné tak pak můžeme říci, no tak to ušetříme, budeme všechno pořádat na, v angličtině, pokud v takovýchto situaci budeme na tomto výboru reagovat takto. Takže je to ten návrh zrušit ten první den, nebo tu první část, odpověď mimo mikrofon. Já navrhuji, abyste se všichni snažili přes své kanály a možnosti zapůsobit na příslušné orgány a služby, aby to šlo přes všechny skupiny, nejenom ze strany výboru, aby vznikl opravdu politický tlak, protože takhle to nejde. Prostě konference předsedů, třeba by to bylo možné, že by se někde na řádném výboru pracovalo jenom v angličtině. Děkuji. Tak eh, vyvineme maximální úsilí a také vyjádříme na všech patřičných místech naši rozladěnost. Já si také myslím, že to je skandální, co se tady děje. Takže děkujeme. Nicméně i tak vám přejeme krásný den, krásný víkend a uvidíme se v pondělí.